Dámy a pánové, kolegyně, kolegové. Je mi opravdu výjimečnou ctí, že zde mohu přivítat Nadiu murad a Lamio Haji Bashar, eh, nositelky Sacharovovy ceny Evropského parlamentu. Jsou to opravdu výjimečné ženy mladé ženy, které se zasazují za práva komunity jezidů v Iráku a za to jsou dnes vyznamenány Sacharovovou cenou. Vítejte u nás. Dovolím si poprosit všechny kolegy poslance, aby se zde usadili a zvu vás na krátký videofilm. Gracias.